přenesli mimo náš sál. Nyní máme vysvětlení hlasování a e, zde je důležité, aby ti, kteří mu chtějí naslouchat, e, naslouchat mohli. E, a nyní jsme u zprávy Piry a začne kolega Australičis. Mr. Chairman, I voted in favor... Pane předsedo, já jsem byl pro tuto zprávu a rád bych poznamenal, že už jsme přijali o Turecku jedno usnesení, co se týká selhavšího pokusu o převrat v červenci 2016. V tom usnesení, přestože jsme zdůraznili, že je Turecko strategickým partnerem EU, jsme vyjádřili vážné obavy o mnoha nekompatibilitách co do po cesty za přístupem EU Turecko. Volali jsme po zmražení přístupových rozhovorů, ale zdá se, že od té doby se situace pouze zhoršila. A jak si posiluje se vláda jednoho muže. Neustále dochází k zatýkání, eh, referendum, eh, které by povolilo neústavní změny ústavy, cenzura médií. Já si myslím, že situace v Turecku již, eh, situaci v Turecku již nemůžeme ignorovat. Pokud ten ústavní balíček bude implementován tak, jak je teď, musí EU zastavit přístupové rozhovory s Tureckem jako s okamžitou platností a musí zastavit také jakékoliv předpřístupové finanční eh, prostředky, které do Turecka plynou. Děkuji. Děkuji, pane Austrevičusi. Pan Henen má slovo. Děkuji, pane místo předsedo. Zpětně to přístup EU k Turecku nezafungoval úplně dobře. Na začátku jsme mohli říci, členství není na pořadu jednání, najdeme jiný způsob spolupráce a nebo bychom mohli Turecko přivítat. Nicméně jsme nabízeli slib členství, který jsme ani v nejmenším úmyslu nechtěli splnit. A tento pocit odmítnutí přispěl do určité míry k politickému kolapsu v té zemi. Neříkám, že to je všechno vina EU, to by bylo absurdní, jde hlavně o interní dynamiku Turecka jako takového, ale říkám si, zda by nebylo moudřejší, kdybychom se teď pokusili najít nějakou udržitelnější, trvalejší dohodu, kde uznáme Turecko jako strategického partnera, jako spojence, kde uznáme hodnotu Eh, volného trhu v Turecku a s Tureckem, ale kde přestaneme s těmi myšlenkami politické integrace. Pokud bychom takovýto stav mohli úspěšně nastolit, protože Turecko je tak velice důležitý a velice důležitý stát, možná, že bychom se tak mohli stát eh, modelem pro ostatní země v sousedském regionu. Děkuji. Děkuji, pane Henané. Jako další pan Zambacky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, já bych rád poblahopřál kolegyni Piry k celkovému tónu a vyznění její zprávy. Ta zpráva je určitě krokem správným směrem, protože reflektuje politiku EU. Nicméně hlasoval jsem proti té zprávě, protože ta zpráva nehovoří o transformaci eh, Kemalovi sekulární republiky do eh, církevního státu a to neodpovídá hodnotám, které zastupujeme. Rovněž eh, Erdogan a islamizace celého státu, to v té zprávě chybí. Vidíme, že Turecko se vměšuje do Eh, vnitřních záležitostí různých evropských států, včetně Bulharska, včetně mého státu, a to je nepřípustné. Myslím si, že vztahy s Tureckem by měly být zkrátka a dobře zmraženy. Turecko nemůže být naším spojencem, je to islamistická země. Děkuji. Děkuji, pane Zambacky. Paní Záborská má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasíme se dvěma pozměňovacími návrhy, které podali poslanci se skupiny ENF. Turecko by mělo uznat arménskou genocidu. A také si myslím, že je v zájmu dobrého soužití křesťanů a muslimů eh, a že v tomto sánu by původně křesťanský chrám Hagia Sofia v Istanbulu zůstat muzeem a ne být opětovně využíván jako mešita. Navzdory tomu jsem nemohla tyto návrhy podpořit. Situace v Turecku mne totiž naplňuje obavami cítím, že dnes je nejdůležitější dialog a proto je třeba nejdříve začít s tématy, která vnímáme jako klíčová e, pro vzájemné vztahy mezi Tureckem a Evropskou unii. Toto usnesení v první řadě by mělo připomenout turecké vládě její závazky a platné smlouvy. A teprve pak, po znovu nastolení dobré vůle a zlepšení vztahů, se můžeme pokusit opět otevřít také citlivější témata. Děkuji. Děkuji kolegyně Záborské. Tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování ke zprávě Piry a změní jsme u zprávy Kukan, Frunzulika, Vardia Zabal, Rubial. I zde začíná vysvětlovat kolega Austrievičis. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasoval pro tento revidovaný investiční plán, jaký navrhla komise. Eh, bez ohledu na to, že jsem přesvědčen, že oficiální rozvojová pomoc by měla být i nadále hlavním zdrojem podpory pro rozvojové státy. Eh, jsem rád, že i soukromé investice budou využívány v Africe a eh, v jižním a východním sousedství EU. Je to součást širší strategie, abychom ukočírovali migraci. Je zásadní řešit prapříčiny migrace tím, že budeme vytvářet pracovní místa, že budeme podporovat rozvoj malých a středních podniků, a že budeme podporovat inkluzivní růst. Hlavní výhoda tohoto plánu je nově navržený nástroj, fond EFSD a jeho záruka, která umožňuje příspěvky EIB, které budou použity na přitáhnutí nových veřejných a soukromých investorů a pro řízení rizik. Jsem přesvědčen, že toto nám pomůže dostatečně generovat dodatečné investice v rámci těchto nástrojů. Proto to podporujeme, protože to nabízí udržitelnou životaschopnou asistenci všem potřebným zemím. Děkuji. Děkuji, pane kolego Austrevičusi. Eh, kolegyně Aguilera García má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro zprávu Hlasovala jsem pro zřízení nového udržitelného rozvojového fondu, neboť jde o řešení problémů, jako je přistěhovalectví, spravedlnost a chudoba. Ehm, chceme investovat mnoho milionů eur v Africe a v sousedních zemích. V Africe ovšem peníze chybí a panuje tam velká nespravedlnost. Já bych ráda zmínila některé věci, které jsou pro mě v souvislosti s fondem velice důležité. Odkaz na efektivnost rozvoje, na vytváření rozumných pracovních míst a na boj proti chudobě. Dále zohlednění pařížské dohody jakožto aspektu trvalé udržitelného rozvoje a také samozřejmě doložky, které se týkají lidských práv a pracovních práv dále boj s daňovými ráji, s daňovými úniky. To jsou obrovské výzvy i právě s ohledem na cíle, které si vytkl tento fond. Děkuji mnohokrát kolegyně Agila Garcia. Tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování ke zprávě Kukan, Funzurika, Gadia Zabaldobil a dostáváme se k vysvětlení hlasování, které se týkají zprávy kolegy Andersona. Jako první má kolego, slovo paní kolegyně Šojdrová, prosím.

Děkuji, děkuji za slovo. Pane předsedo, já jsem skutečně velice ráda, že jsme se přiblížili ratifikaci Marakašské dohody. Samozřejmě, že to, že umožníme právě přístup k těmto některým dělu, mm, mm, dílům osob nevědomých nebo zrakově postižených. To, na to již čekáme velice dlouho. Všem i přesto, že se mnoho kvalitních záležitostí a informací v této zprávě, tak si myslím, že ta kompenzační záležitost pro vydavatele to není správné, protože to porušuje článek 21 Evrop, eh, eh, konvence OSN pro tyto osoby nevidomé nebo zrakově postižené. Já si myslím, že zde není žádný ekonomický důvod, aby došlo k této kompenzaci a myslím si, že vlády to rovněž nikdy neprokázaly. Jde to proti právu e, cílů této marrakešské dohody a mělo by to být e, řešeno transpozičními poplatky v rámci národních legislativ. Členské státy EU by ale měli schválit tuto dohodu, aby na podzim letošního roku byla tato dohoda ratifikována. Děkuji. Děkuji kolegyně Styler. Tím jsme ukončili vysvětlení hlasování ke zprávě pana Andersona. A nyní vysvětlíme hlasování eh, ke zprávě kolega Den, kolegy Dence jako první kolegyně Damato. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zpráva pokrokem směrem k udržitelnému rozvoji v Evropě a proto jsem, ho, jsem eh, tuto zprávu svým hlasem podpořila. Ovšem, poukazuje na to, že jsme mohli být ještě ambicioznější, mohli jsme si zvolit závaznější cíle, zejména v oblasti úspor energií a dalších. Potřebujeme skutečnou transformaci našeho průmyslu. Eh, redukce emisí CO2 se zdůrazňuje s ohledem na klimatické změny, to je naprosto správné, ovšem u dalších zdrojů znečištění nejsme až tak ambiciozní. Potřebujeme více objevové ekonomiky, více recyklace. My jsme předložili odpovídající pozměňovací návrhy, které bohužel neprošly. Musíme dát ještě větší hodnotu obnovitelným zdrojům energie. Energetický mis musí být podpořen také z programu EFSI, tak abychom postupně ukončovali používání fosilních paliv. Eh, zpráva je dobrá, eh, plánuje jistý pokrok, to je správné, ale nechom bývali býti, eh, být mnohem více ambiciozní. Děkuji a nyní má slovo kolegyně Agriela Garcia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva je velice důležitá. Cíle udržitelnosti, ráda bych to blíže rozvedla. Myslím si, že se nám podařilo zprávu velice dobře dokončit. Na plénu jsme ještě vylepšili, nyní je lepší než tak, jak zešla z výboru pro eh, životní prostředí. Ty otázky jsou zásadního charakteru, zejména eh, ta problematika, která se týká zemědělské politiky. Proto jsem svou zprávu svým hlasem podpořila, ale chtěla bych upozornit, že eh, zemědělská politika již během poslední reformy se velice ekologicky angažovala. Například byl zaveden greening, ozelenění a bylo provedeno další úsilí pro to, aby veškeří evropští zemědělci se postupně přizpůsobovali. Ovšem není možné,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 podstatě to je takové o ničem. Termín udržitelnosti je zde úplně prázdný, nemá žádný význam, jde pouze o jakousi výměnu názorů v rámci této zprávy. Samozřejmě, že souhlasím s určitými obavami ohledně zlepšení kvality našeho ovzduší nebo situace ve venkovských oblastech, ale s mnoha jinými oblastmi zmíněnými v této zprávě nesouhlasím. Nástroje udržitelného rozvoje prostě nefungují a nemyslím si, že využívání prostředku daňových poplatníků pro tyto programy vede k jakémukoliv konkrétnímu cíli. Kvalitní nástroje zde chybí a proto jsem nemohl tuto zprávu podpořit. Děkuji. Děkuji kolegovi Džambackému a paní kolegyně Grapiny nevidí a proto má nyní slovo kolega Faria. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem podpořil tuto zprávu, já jsem byl také stínovým zpravodajem této zprávy, protože si myslím, že musíme mít udržitelný rozvoj a že toto musí být klíčem evropského projektu, ale před námi ještě velká a dlouhá cesta pro to, abychom vybudovali lepší zpět pro naše děti a naši planetu. Parlament se velice věnoval provádění agenty 2020, což byl takový společný kompromis, ale tady je důležité, aby se zúčastnili všichni, všechny členské státy a také obecně občanská společnost. Já si myslím, že tato zpráva chce skutečně posílit globální sledově Evropské unie a je to taková příležitost pro Evropský parlament, abychom mohli nás nějakou zásadní definitivní podobu své vize, jak by vlastně měla vypadat evropská činnost v oblasti udržitelnosti. Jsou to obrovské komplexní výzvy, které jsou propojené se všemi aktuálními otázkami současného světa a tady je důležité, aby instituce Evropské unie odpovídají odpovídajícím způsobem zareagovaly. Zejména Evropský parlament, já si myslím, že toto je zásadní věc pro vytváření lepší Evropy, nejen pro Evropu, pro celý svět. A tady si myslím, že tato zpráva um, je takovým hlavním kamínkem v této mozaice. Děkuji. Děkuji kolegovi Fariovi a nyní kolega Kelly. Cíle udržitelnosti OSN obsahují všechny aspekty našeho života. Tyto globální cíle představují naše odhodlání dosáhnout těchto cílů do roku 2030. Závazek, který musí sdílet všechny země. Cílem této agendy je pracovat v oblasti lidské důstojnosti, stability, zdravé planety, férové společnosti, prosperující ekonomice. My sdíleme tyto hodnoty, právě proto jsem hlasoval pro tím, že zlepšíme tyto cíle SDG, e toto je v rám, určitě, že je zasadíme do konkrétního rámce, zajistíme to, že budou hrát důležitou roli i v našich budoucích politikách a iniciativách, tak aby EU úspěšně splnila agendu pro rok 2030. A na závěr bych vám rád poděkovala, pane předsedo, skutečně k efektivnímu způsobu vedení dnešního zasedání, na rozdíl od toho, jak se o tom zmínili někteří kolegové, byla to pouze opravdu minimální menšina našeho parlamentu. Děkuji. Blumen, Herr Kelly. Děkuji za ty květy, kolego Kelly. Tolik eh, k vysvětlení hlasování pana Dense. A nyní poslední zpráva. To je zpráva kolega Marčího a slovo má kolega Nekov. Děkuji, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejvzdálenější regiony Evropské unie, patří mezi ně samozřejmě i horské oblasti, ty představují velikou a velice důležitou součást Evropské unie. Samozřejmě, že čelí mnohým problémům, jsou nepřístupnější, právě proto by měli mít specifický status, měli bychom pro ně získávat jednodušším způsobem finanční prostředky z našich evropských fondů. Kohezní politika je příležitostí pro tyto nejzdálnější regiony a proto by měla jít nad rámec roku 2020 této agendy. Nejzdálnější a horské regiony mají obrovský potenciál pro výrobu kvalitních evropských eh, projektů, produktů a právě proto byste měla být jednodušší pravidla, která se uplatňují z administrativního hlediska, i pokud jde například o získávání finančních prostředků, různé kampaně pro ochranu například místního regionálního označení těchto výrobků, protože je to velice důležité pro živobytí lidí v, tomto, v těchto regionech. Děkuji. Děkuji panu Nekovovi. Tímto jsme ukončili vysvětlení hlasování ke zprávě Umači a takto jsme také dospěli, alespoň momentálně na konec pořadu jednání, přerušuji zasedání do 15. hodiny a přeji všem kolegům a kolegyním dobrý oběd a tímto přerušuji naši schůzi.